Dear colleagues, we are... Vážení kolegové, jsme připraven, připraveni začít. A prosím všechny, aby zaujali svá místa abychom mohli zahájit hlasování o námitce podle článku 106 jednacího řádu zdravotní tvrzení týkající se kofeinu. Budeme eh, hlasovat en bloc o úvodních eh, ustanoveních ECJ a dalších. Kdo je pro? Kdo je proti? Prosím, budeme to muset ověřit. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Nikoliv. Hlasovali všichni nyní? Ještě do toho započítáme eh, pana Afron, který je proti. Končím hlasování a je to zamítnuto. A nyní hlasujeme o návrhu. Eh, návrhu hlasování, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Děkuji vám. Můžeme přistoupit k dalšímu bodu. Jde o textu schváleném Evropským parlamentem a radou v rámci neformálního vyjednávání o zdravotnických prostředcích. Eh, zahajují hlasování. Hlasujeme všichni elektronicky. zahajují hlasování. Zahlasovali všichni? Ne, nikoli. Promiňte, Mám eh, jednoho z SND navíc. Pane Kaputo? Dobrá, končíme hlasování. Schváleno a dokonce jednomyslně. Děkuji vám. Nyní budeme hlasovat o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro je to kompromis, kompromisní text schválený eh, eh, radou a parlamentem v neformálním vyjednávání. Chtěl bych ještě připomenout, že eh, čekáme na dvě prohlášení komise před plenárním zasedáním a zahajuji hlasování nyní. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Opět jednomyslnost, děkuji vám. A um, chválím zpravodaje. ale žádná kytka pro Petra Lízeho, dobrá? A nyní budeme hlasovat o bodu číslo 15, klíčové cíle 17. konference stran umluvy CITES. Je to otázka na komisi, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. A nyní budeme hlasovat o otázce na radu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Tím jsme ukončili eh, proces hlasování a na tomto místě eh, ukončíme nebo přerušíme schůzi s tím, že prosím, abyste se všichni vrátili eh, v 17 hodin na setkání s panem místopředsedou Tibrbancem. Alo, alo. Hallelujah.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 Dear colleagues, we are at five o'clock and then... Uh... Milí kolegové, je pět hodin, můžeme tedy začít a zahájit naše důležité zasedání. Já bych tady chtěla vřele přivítat místo předsedu, prvního místo předsedu Evropské komise France Timmermanse. Vítám vás zde na výboru Envy a když se dívám na vaši odpovědnost za udržitelný rozvoj, tak chci říci, že bychom chtěli tady hovořit, chtěli hovořit o takovém všeobecném přístupu komise k udržitelnosti. Zejména bych byl velice rád, kdybych se dozvěděl něco o kom, plánu komise, který se týká cílů trvalé udržitelnosti, které máme jak v našich vnitřních, tak vnějších politikách a také bychom chtěli vypadat, jak vypadá implementace akčního plánu k oběhovému hospodářství. Uh, protože víme, že je důležité, aby akční plán k objevovému hospodářství byl plně implementován a my toto budeme pravidelně sledovat a vždy, každých šest měsíců, budeme mít s vámi výměnu názorů a také s panem místopředsedou Katajnenem, který je také zapojen do tohoto tématu. V tomto kontextu bych rád oznámil, že eh, koordinátor se dohodli, že vám odešlo dopis, který se týká výroční zprávě, která má být předložena Radě a parlamentu, která se týká implementace akčního plánu. Dostanete tento dopis během příštích dnů, ale já bych již dnes vám rád oznámil, že my jsme s vámi a děkuji vám za to, že jste dnes se dostavil mezi nás a předávám vám slovo pro vaše úvodní slova a později budeme mít diskusy s kolegy a budete mít tak možnost eh, zareagovat, odpovědět na jejich otázky. A podívat se na to, jaké hlavní body pro nás jsou, pro naši agendu. Takže prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za pozvání opět po loňském pozvání, eh, kdy jsem si diskusi s vámi skutečně užíval. Eh, já se rád zaměřím na vaše odpovědi a můj úvod bude stručný. Samozřejmě můžeme hovořit o eh, celé škále témat, ale problematika, která se týká vašeho výboru eh, je mi velmi drahá a bude prioritou a je i prioritou, je to oběhové hospodářství. Eh, my jsme schválili o tom balíček, dnes byl akční plán implementován. Před dvěma týdny jsem eh, zahájil inovační dohody s Karlosem Modasem a o oběhovém hospodářství jsem eh, jednal i s vámi. Simona Bonafé je vaší spravodajkou. Eh, komise je samozřejmě eh, připravena poskytnout veškerou podporu a poradenství a také instrumentárium pravidel. Jak jsem již uvedl ve Štrasburku eh, minulý měsíc, když jsme diskutovali o agendě 2030, musíme se eh, mnohem rychleji přiblížit eh, k nízkouhlíkové ekonomice a oběhovému hospodářství. A říkám to nikoli proto, že to je to správné pro životní prostředí a pro naši planetu, pro náš domov, ale je to také to správné pro evropskou ekonomiku která zoufale potřebuje nové podněty, stimulace, abychom měli dostatek ekonomického růstu, aby byl udržitelný, abychom mohli financovat sociální systémy, které eh, považujeme za nezbytně důležité pro Evropu a eh, aby nám to také dali, dalo možnost dále investovat do oblastí okolo Evropy, kde eh, čelíme velkým výzvám i v důsledku demografického rozvoje. Takže výzvy jsou mnohem větší než pouze ekologická udržitelnost. Je to také geopolitická udržitelnost, o níž jsme ještě nehovořili, ale je to těsně spjato eh, s touto agendou. A tím se dostávám k další iniciativě a prioritě v rámci pracovního programu komise. Je to udržitelnost. Eh, letos také předložíme eh, naše odpovědi na cíle udržitelnosti, také určit tou hodnotící zprávu, jak si stojíme a tím budeme schopni identifikovat, kde je přidaná hodnota evropských akcí a jak může naše politika dále přispět k dosahování cílů v agendě 2030. Jde o agendu jak pro e, e, rozvojový tak e, svět, tak i pro rozvinuté světy a je nutno zdůraznit, že také vlády definují cíle, ale sami nemůžou naplnit agendu 2030. Musí se na tom podílet i nevládní organizace, občanská společnost a proto je vaše účast nezbytná, tak aby se všichni mohli zúčastnit tohoto transformativního kontrolního úkolu. Regulace je nezbytná a e, také způsob, jak přijímáme zákony, je stejně tak důležitý jako implementace, e, provádění zákonu. To bude e, tvořit svět budoucnosti. Dovolte ještě několik slov o dnešním prohlášení o endokrinních disruptérech, což je dlouho očekávané téma. My jsme se zavázali před létem předložit kritéria pro endokrinní disruptory v souvislosti s naší legislativou o pesticidech a biocidech. A e, tato kritéria jsou zcela v souladu s definicí VHO, e, jsou e, založena na vědeckých faktech a mm, přicházejí spolu s sdělením, kde jsou uvedeny naše cíle, kterých chceme dosáhnout a také bezpečné mezní hodnoty hodnoty, eh, kritéria eh, musí tyto, mezna, ta, ty, tyto mezní hodnoty eh, zohlednit. Takže tyto dokumenty jsme dnes vydali a mm, komisař Katajnen, Vela, Kajtis se na tom podílejí velmi těsně. Jsou tam definovány jednotlivé látky a tímto jsem vlastně chtěl skončit, než jsem zaznamenal dnešní odpolední zprávy, kde se hovoří o e, dokumentu, který prosákl. Nechci odměňovat ty, kteří se domnívají, že se zaslouží o něco, když e, e, nechají prosáknout nějaký dokument, ale chtěl bych učinit několik slov o směrnici k ptákům a habitatu. Tato legislativa pro mě je velmi významná, je to klíčové mm, pro ochranu biodiverzity a přírody. Každý eh, zná eh, síť eh, Natura 2000. Proběhly veřejné konzultace, myslím, s 550 tisíci odpověďmi a to ukazuje na význam. Také Znáte, že říkám, že lepší regulace neznamená snižování standardů a na tom trvám. A snad eh, velmi stručné posouzení eh, ze své strany. Není to ideologický přístup, je to zcela praktický přístup, jak to vidím. Otevřeně eh, řečeno, když něco můžete opravit, opravte to, když něco můžete vylepšit, vylepšete to. Jaké jsou další kroky? Zatím ještě nejsme hotovi, alespoň interně nikoli, protože ještě probíhá poradenská studie, která se už schyluje k závěru. Eh, také musíme eh, dotáhnout do konce náš eh, pracovní dokument a tento chci dát k dispozici napřed parlamentu. Budete absolutně první, kteří eh, eh, si to budou moci pročítat. A já bych chtěl, aby to eh, proběhlo současně s rozhodnutím o návazných akcích. Takže to bude časově shodné na tom pracujeme. Vy budete první, kteří se dozví, kdy to bude hotovo. A ještě jednou zdůrazňuji, já eh, eh, k tomu eh, zaujímám pragmatický postoj, nikoli ideologický když můžeme věci vylepšit, vylepšeme je a když se nám něco porouchá, tak to musíme opravit. To je moje hlavní heslo a moto. Děkuji vám. Děkuji a teď můžeme začít s prvním Eh, kolem koordinátory Petr, eh, vyzveme Petr Líze z EPP. Prezident. Děkuji, pane místo předsedo. Rád bych krátce načetl tři věci. Za prvé, zmiňoval jste rozhodnutí Komise o endokrinních disruptorech. My jako EPP jsme se ptáme komis... My jsme vlastně hájili to, aby komise udělala hodnocení dopadu, ale musíme být na vědomí, že Evropský soudní dvůr řekl, že toto neospravedlňuje žádné spoždění. Tedy Neměl by to být příklad do budoucna, aby tedy hodnocení dopadlo se provedlo tak pozdě. Pokud je nutné, tak se musí učinit včas. A z obsahového hlediska budeme velice dbát o to, aby nebezpečí pro zdraví bylo odvráceno. Ale nechceme dělat nějaké paušální soudy o těch látkách, ale chceme skutečně vědět, jak vypadá expozice a dávka. Budeme se tím tedy detailně zabývat. A k tématu FFA to je tedy směrnice o ochraně ptáků a to, jak to vypadá. Já jsem byl jeden z těch, kteří skutečně dlouho požadují, že třeba tuto legislativu změnit, ale připojí se k většině zde na výboru a i na plénu v tom smyslu, že to vytvoří více problémů, než jich to vyřeší. Tři roky si tady nad tím budeme lámat hlavu, budeme se hádat o změnách a nakonec budou si stěžovat ti, na které to dopadne možná poněkud silněji, a to jsou ti, kteří budou mít pocit, že je ohrožena ochrana k životního prostředí a ti, kteří jim pomůžeme, nám nepoděkují. To je prostě má politická skutečnost, bohužel, a proto bychom to měli řešit jinak. Neměli bychom měnit směrnice. To by nám přineslo více problémů, než bychom jich vyřešili. Poslední věc, tento výbor právě a již opakovaně i v minulosti nyní požadoval Rozhodl se na tom, že mají být odstraněny nutriční profily, ale vaši zástupci, zástupci komise je stále hájí, tedy oproti názoru Evropského parlamentu. Myslím si, že by to byl krátký, krásný příklad eh, better regulation, lepších právních předpisů, kdybyste tedy se chovali tak, jak je názor parlamentu. A když sama EFSA říká, že z vědeckého hlediska není vůbec schopna sestavit takovéto nutriční profily, abyste i tedy vy od nich se odvrátili. Máme informace pro spotřebitele, takže každý spotřebitel se může dozvědět, co je v té potravině, ale ty nutriční profily by byly pouze matoucí a bylo by vhodné, kdyby se v smyslu lepších právních předpisů eh, se zachovaly tak, jak doporučuje náš výbor a také plenární zasedání parlamentu. Děkuji. A nyní Matias Grote za socialisty. Nyní Matias Grote za socialisty. Děkuji, pane místo předsedo, děkuji za to, že máme tuto výměnu názoru neboť na začátku jsme, eh, když bylo slyšení, Eh, víme, že tady my jsme neměli s vámi slyšení, protože vy jste to portfolio dostal dotatečně, takže je výborné, že se s vámi nyní takto můžeme setkávat. Ještě k tématu refit. Eh, ať se nebudu se na to dívat z hlediska eh, ekologie, ale z hlediska lepších právních předpisů a jejich uplatňování. V mnoha členských státech máme problémy, že když tady hovoříme o implementaci, tak zjišťujeme, nebo zde hovoříme o tom, jak vytvářet dobrou legislativu a k čemu to pak vede. Například Natura 2000 Eh, ještě není všude uplatňována. Takže na jedné straně máme ochranu životního prostředí, na druhé straně jsou zemědělci, to vždy je velice obtížný velký proces a já varuji před tím, abychom tady vytvářeli nějaké naděje, že to znovu celé otevřeme a že budeme vyčkávat ještě dále s implementací. Komise by měla vyslat jasný signál, aby se to právě řekl. V tom tu, že, že chce postupovat pragmaticky, to pokládám za správné a měli bychom co možná nejrychleji dostat informace, protože už to vedlo k jistým frustracím, kdy tedy dostaneme ty zprávy, ty informace. Ano, musíte to nějak zpracovat, mně je to jasné. Když tady máte 500 tisíc údajů, to musíte seriózně zpracovat, musíte se k tomu rozumně postavit, ale e, skutečně tady vzniká tak trochu dojem toho, že se čeká na britské referendum a na to, jak tedy dopadne. A takto bychom neměli postupovat, neboť Cameron společně s ekologických svazích bojuje za to, aby tedy zůstali a proto by to nemělo sehrávat nějakou roli při naší běžné každodenní činnosti. A co se týče endokrinních disruptorů, tady máme různé názory. Eh, neschodneme se vždy, my jsme se dokonce byli spor před eh, eh, soudním dvorem, my jsme se tedy připojili k žalobě Švédska a proto je tedy třeba dobře se analyzovat to, co se dnes navrhuje, ale myslím, že bychom si na tom či onom místě přáli větší rychlost, aby se rychleji ty témata řešily a aby to nedopadlo tak, že se nakonec opět uvidíme u soudu a budeme proti sobě vést sport. To by, myslím, věci neprospělo. A není téma oběhová ekonomika. Já si myslím, že to je jeden z největších projektů, které plánujeme a já ten projekt považuji za správný, neboť Evropa většinou se tady zabývá malými věcmi a lámeme si hlavu nad glyfosátem, vede to k frustracím a já si myslím, že bychom měli mnohem víc energie vynožit na to, abychom skutečně jak si protlačili kupředu téma oběhové ekonomiky, uvědomili si, jaký zaměstnanost pro potenciál to tady k sobě skýtá, například i mrhání potravinami a tak dále. Církve, charitativní svazy, pokud jsme tady se nám dosáhli, jsme dosáhli toho, že převezmeme vedení, budeme mít ten leadership, a to znamená, abychom neřešili pouze ty obtížné, těžce řešitelné záležitosti, ale e, zaměřili se na něco pozitivního, jako je právě cirkulární ekonomika, to si myslím by bylo velmi vhodné. Poněkud na to zatlačit, já jsem to říkal již panu Katajnenovi, dělat proto reklamu neustále a komise by skutečně neměla eh, jak si se od tohoto projektu odchylovat, měla by se mu velice soustředěně neměnovat. Naši, pro naši frakci je to jedno z hlavních témat celého volebního období, protože v tobě, sobě skutečně skrývá obrovský potenciál pro zaměstnanost a že tady vlastně posouváme naši společnost jistým směrem, aniž bychom lidem předepisovali, co mají jíst nebo jak se mají chovat. Takže to je, myslím, má prozba na vás. Děkuji. Děkuji. a za EKR eh, pan Tones Becker. Ano, děkuji, pane předsedo, a děkuji vám, eh, pane místopředsedo, za to, že jste mezi námi ve výboru. Eh, velmi bedlivě jsem poslouchal to, co jste říkal o takzvaném fitness check, o příslušné směrnici. Pane místopředsedo, po tisíci dnech se Evropská komise stále ještě nerozhodla, jak naloží s touto směrnicí. Já jsem byl zpravodajem eh, ohledně otázky revize strategie biodiversity a 90 poslanců hlasovalo pro zprávu a nechtěli revizi směrnice, ale iniciativu, aby bylo možno směrnici lépe implementovat. Naše výzva byla e, podpořena 15 členskými státy a 500 tisíci e, občany Evropy e, v rámci kampaně Alert. Takže já si kladu otázku, na co ještě Evropská komise čeká, co čeká víc. Myslíte si, že se to dá realizovat? Tady máme návrh zprávy Eh, rovněž eh, hodnotící studii ohledně fitness checku o směrnici z eh, habitatu a ptáků a je to prostě obrovská nálož, obrovský špalek a na co ještě Evropská komise čeká. Nizozemské předsednictví zorganizuje na konci měsíce v Amsterdamu konferenci. Máme pracovní dokument komise, který tam bude předložen a je v něm také otázka otázka fitness checku. Tento pracovní dokument, vypracovaný e, odděleními komise stále ještě není dokončen a já myslím, že to je skandál. Osobně jsem šokován. Tohle není dobrá zpráva věcí. Toto není transparentní, toto není demokratické. Takže opravdu si přejete vyhodit e, prostě oknem těch posledních pár gramů důvěry, které ještě evropské občany spojují ohledně Unie. To jsou e, nepřípustné věci. Evropská komise říká, že to je všechno chyba e, uprchlické krize, že to teď je prioritou a je to tak, e, je to velká výzva, je to obrovská výzva a herkulovský ú, úkol, ale je tady otázka biodiverzity, která rovněž představuje krize krizi a není zde možnost eh, otálet. Ta spoždění jsou nepřipustná a eh, Komise tady jenom mlží. E, proč vlastně čeká? Co je skutečný důvod toho odkládání? Pracovali jsme tak těžce a tvrdě nad touto směrnicí a co pak je možné takto vyhazovat oknem práci řadu, e, řady lidí? Kdo jsou vlastně zatím? Jsou to nějaké průmyslové svazy, které vzadu tahají za nitky? Každopádně tyto průmyslové svazy byly e, vyzvány, aby e, se vyjádřili k tomu pracovnímu dokumentu, proč ho nemáme my, kdy budeme mít v rukou něco konkrétního. Děkuji vám. A teď e, pan Gepany za liberály. Děkuji, pane předsedo, a velice srdečně vítám pana komisaře Timmermance diskutovat eh, především o tom, co bude dlouho, z dlouhodobého hlediska nejvýznamnější eh, částí jeho portfolia, si možná, eh, nevy, možná nevyvolá politický zájem, ale za 10-15 let se prokáže, že to bylo možná úplně nejzávažnější. K tomu, co tady bylo řečeno již k Rejfitu a k směrnici o Eh, chci ještě připojit eh, pár věcí. Komisi to prostě trvá. A ono to celé, to spožďování vyvá, e, vyvolává obrovskou nejistotu. Co vlastně bude e, se dít s tou e, legislativou, která se vztahuje k životnímu prostředí a přírodě? Bude nějak rozmělněna? Člověk prostě neví, na čem je a jaký bude vývoj. Pokud se podíváme na analýzu, veškeré analýzy o politik pro přírodu v Evropě, to je jedna z nejúspěšnějších oblastí legislativní činnosti Unie. Je tady prostě určitý problém, to ano, ale pokud komise bude tak odtálet s tím, s, tou, s tím řízením refit, tak jestli pak to členské státy bude podporovat v tom, aby zrychlili implementaci těch velmi dobrých právních norem, anebo naopak budou také váhat a otálet. Myslím, že to bude spíš tak, eh, eh, že budou otálet a váhat pomáhat. A potom biodiverzita. Všichni hovoříme o významu přírody e, obecně. Máme celou řadu studií, které prokazují i ekonomickou e, důležitost přírody. Globálně se e, vypočítává, že 3 Eh, hrubého národního růstu eh, ročně nás stojí ztráta biodiverzity. A eh, environmentální agentura, Evropská environmentální agentura předložila svou zprávu již před víc jak rokem v dubnu loňského roku a vedlo to k celé řadě krizových jednání uvnitř Evropské komise, protože se snažíme získat možnost ekonomického růstu téměř za každou cenu a zdá se, že opravdu ztráta biodiverzity se vůbec nezastavila a to bude znamenat i ztrátu ekonomického růstu do budoucna. Od té doby se vlastně nic moc neda, neudálo. Viděli jsme závěry Evropské eh, komise k, bio, k strategii biodiverzity a ta, mm, ty její závěry byly stejně hrozivé jako závěry agentury. Zdá se, že se prostě nedaří držet krok se změnami, že se nedaří nedaří vůbec eh, dosáhnout cílu, které jsme si stanovali, stanovili a že se situace ještě víc a víc zhoršuje. Takže já opravdu napětě čekám návrhy od Evropské komise, jak zvrátit tento negativní eh, trend a jak si opravdu snažit dosáhnout těch cílů, které jsme si pro rok 2020 stanovili. A nebo skončíme u stejných závěrů jako v roce 2010, eh, že bohužel ty cíle nemůžeme dosáhnout. A ještě k oběhové ekonomice. E, ta e, retorická stránka věci je dokonalá. To, co jste v loňském roce řekl, je prostě dokonalé. To není environmentální agenda, je to agenda ekonomická a obrovská. Jedná se o budoucí ekonomický růst Evropské unie. Ale zároveň tady prostě e, činy nenásledují tu teorii. Když slyším Evropskou komisi, tak celá řada těch procesů kolem oběhové oběhové eh, ekonomiky se zpomaluje. V semestru eh, tady není vůbec nic. Ecodesign, který byl slíben na rok 2015, byl zase zpomalen a to na nekonečnou dobu. Takže můžete nám to, tohoto trošičku vnést jasno? Můžete nám říct něco o politických prioritách? Je oběhová ekonomika stále ještě na pořadu dne a můžete nám prokázat, že po slovech budou následovat činy? Děkuji. Děkuji a teď za GUE paní Konečná. Děkuji také. <clears throat> Mě dovolte, pane místo předsedo, vám poděkovat za to, že jste přišel mezi nás a pevně věřím, že to bude častější návštěva u nás na výboru, kterou nás snad eh, alespoň jednou za rok, eh, kterou nám aspoň jednou za rok dopřejete, protože vy jste zodpovědný za řadu eh, věcí, které my tady řešíme a faktem zůstává, že trošku trvalo, než jste si udělal čas, tak pevně věřím, že pochopíte důležitost našeho výboru a nebude to příště natolik dlouhodobý proces. Nicméně, tak jak už tady kolegové zmiňovali, já se chci zmínit o Eh, tom, jak pan komisař Vela dostal za úkol modernizovat eh, Burst and Habitats eh, Directives a případně je spojit do jedné směrnice. Všichni jsme čekali na ten posudek, kde byl konec konců dán i datum 10.6., že bude zveřejněn. Zatím k tomu nedošlo. Mě teda musím říct, velmi nemile překvapilo vyjádření tiskového mluvčího komise, který velmi suše prohlásil, že teď na to není čas, protože máme uprchlickou krizi a že se k tomu snad komise vrátí někdy na podzim. Já bych byla ráda, abychom pod rouškou uprchlické krize neskrývali všechno, co se nám nedaří splnit, neskrývali naše nedodělané úkoly a nevymlouvali se na uprchlickou krizi, protože jak dlouho tady bude uprchlická krize, je těžko odhadnout, ale v tom případě tady si můžeme dát všichni nohy na stůl podle vašeho tiskového mluvčího a nedělat vůbec nic jiného, než řešit uprchlickou krizi, což doufám, že nechceme. Ale v souvislosti s touto směrnicí je samozřejmě také otázka, uh, implementace aktuálních směrnic. A tam to není pouze o směrnici o ptácích habitatu, ale je to o řadě dalších směrnic, ať je to směrnice o odpadech, ať je to posuzování vlivu na životní prostředí. Už tady bylo řečeno, nebo mluvili jsme o natuře, Eh, já bych byla docela ráda, kdybychom mohli dostat přehled toho, jakým způsobem k té implementaci dochází, respektive nedochází v jednotlivých členských státech, protože mám občas opravdu pocit, že my tady připravujeme novou a novou legislativu a tu starou, nevím, jestli úmyslně nestíhají eh, přijímat členské státy nebo prostě na to jenom kašlou, ale každopádně eh, ta, my velmi často připravíme novou legislativu s tím, že některé členské státy nemají třeba 5 6 let implementovanou ani současnou legislativu. A to si myslím, že je, že je velká škoda. A zároveň mi dovolte, stejně jako to udělali kolegové, i za, náš, za naši politickou frakci upozornit na téma těch endokrinních disruptorů, které se nás velmi týká, kde považujeme za téměř tristní a nehodné komisaře chování pana eh, komisaře Andrew Kajtise, kdy nejsou respektovány eh, nejenom rozhodnutí parlamentu, ale ani rozhodnutí soudu. A já si myslím, že tohle je přesně to, kam bychom to neměli dovést, protože jak chcete zvýšit důvěru občanů v Evropskou unii ve chvíli, kdy sama Evropská komise nerespektuje právní rozhodnutí, které jsou jí předkládány. Takže ještě bych ráda slyšela od vás odpověď na otázku, jak se hodláte s tímto zcela konkrétně vyrovnat. Děkuji. Děkuji a za zelené paní Ouken. Ano, děkuji, pane eh, předsedo. A chtěla bych doporučit aby pan komisař eh, poslouchal nizozemskou eh, kabinu, protože tady máme prostě nizozemské tlumočníky. Hovořili tady kolegové o eh, směrnicích, které se vztahují k přírodě a to všechno odpovídá tomu, co jsem si napsala do svých poznámek, abych to určitě tady řekla v tom smyslu, že refit je odkládan stranou a nic se neděje e, údajně. Ale vy, kolegové, nejste nefér vůči panu komisaři. On právě řekl, že to prostě eh, dá do pořádku a takto jasně to tady nikdo nikdy předtím nezdělil. Víme, že ty směrnice jsou v pořádku. Slyšeli jsme to eh, když eh, jsme eh, slyšeli eh, komisaře hovořit i před veřejností, je to v řadě zpráv a my to také říkáme panu komisaři řadu let. V tom případě, že se něco nedaří, tak je třeba to dát do pořádku. A pan komisař to teďko říká také a to je krásné sdělení, obrovské sdělení, které nám tady pan komisař předložil. Měli bychom to oslavit a měli bychom oslavit pana pana eh, komisaře, ať má větší eh, radost eh, v nebesích. Je každopádně vždycky lepší jeden polepšený než tisíc spravedlivých, jak se píše v Bibli. Každopádně pan komisař jistě nemusí čekat na nějaké další povzbuzení, protože těch povzbuzení je celá řada ze všech stran. Veřejnost to všechno ví. Pan komisař říká, že je teď připraven aby učinil doporučení, ale my nejprve potřebujeme zprávu a pak potřebujeme doporučení, abychom věděli, co s tím komise chce dělat. A komise, tady, kolegové tady řekli, co je důležité, co je třeba udělat a pan komisař Timmermans to jistě eh, skvěl eh, a pozorně vyslechl a teď s tím bude něco dělat. Teď bude dělat něco s těmi směrnicemi o přírodě. A já chci doplnit ještě jednu věc. Jedna věc tady bude velice zásadní. A nejde pouze o význam biodiverzity pro růst, jen pro růst a pro ekonomiku, ale také eh, je tady význam biodiverzity pro klima eh, takže to je důležité mít na paměti. Každopádně děkujeme a těšíme se, že pan komisař bude dělat vše, co je v jeho silách. A chci říct, eh, že lidé prostě nemají příliš mnoho důvěry v Unii v tuto chvíli. Všichni víme, že tady doutná oheň a že bychom do toho ohně neměli přilévat oleje především v souvislosti s legislativou, která je prostě u občanů velmi populární. Měli, neměli bychom být slabí, nejistí a nerozhodní, když jde o tyto legislativní nástroje, protože lidé prostě se e, bojí, že budeme všechno odkládat a dávat stranou. Je třeba naopak e, posoudit, co je důležité a co zabírá a to prosazovat. Děkuji. A teď po tomto prvním kole dotazů a připomínek od zástupců politických frakcí dám rád slovo panu místopředsedovi Timmermansovi za, e, k prvnímu kolu odpovědí. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji vám všem za vaše otázky a připomínky k těm endokrinním disruptorům. Samozřejmě to, co jsme dnes udělali, je pokus, abychom byli v plném e, souladu s pravidly. A pokud jsem dobře informován, tak vy o těchto věcech budete diskutovat s panem komisařem Andru Kajtisem zítra a on vám bude moci poskytnout podrobnosti o e, tom e, dnešním rozhodnutí. On se, jak jsem slyšel, těší na výměnu názoru s vámi. A teď k ptákům a k habitatu. Víte, někdy věci prostě trvají déle, než by si jeden představoval, než by jeden chtěl. I v Evropském parlamentu je tomu tak. My někdy taky beznadějně čekáme na jmenování zpravodajů k nějakým zprávám a ono se to vleče a táhne a ne, není a není a není to. Prostě tak to někdy je. Je to tak u vás, je to tak u nás a já jsem vám e, řekl, jaký je můj obecný přístup k této věci. E, to bylo především zdůrazněno v dánštině a takhle se na to dívám e, takhle se dívám na to téma. To téma je o tom, jak můžeme věci dělat lépe, jak můžeme lépe chránit naše životní prostředí, jak lépe pomoci členským státům, aby korektně implementovali legislativu E, která se týká fauny a flory. A pro mě je to obrovsky závažné. A to, co jsme viděli, a pan kolega to tady zdůraznil, je, že problém tkví velmi často v implementaci legislativních nástrojů v tom procesu, kdy je transponována do národních vnitrostátních právních norem. A tady by se komise měla snažit asi být více nápomocná členským státům a e, pomoci vyvarovat se nějakých nejistot a, mm, e, a tak dále. Ale vzhledem k tomu, že máme diskuzi otevřenou a upřímnou, tak dovolte, abych eh, tady řekl, že nedostávám vždy stejná sdělení od těch stejných politických eh, rodin. Eh, dostávám velmi od pana Demesmárka velmi emocionální sdělení, ale některý z jeho politických kolegů ve stejné frakci EKR mají úplně opačné názory a odvolávají se na stejné občany. Říkají, že stej, občané nechtějí žádnou legislativu o, živ, o životním prostředí a přírodě. Takže tady jak si uplatňovat to, že něco chtějí občané, není vždycky tím nejlepším přístupem. Každopádně toto vyplývá z určitého usnesení. Já jsem vám řekl, jak věci vidím já, ale e, pak mi tedy obvinovat z toho, že vám lžu, to je něco, co neberu na lehkou váhu, pane Demesmarku. Já musím říct, že od někoho bych to nebral na uh, E, lehkou váhu. A jestli mi toto před, e, e, předhazujete, tak musíte mít fakta. Já jsem vždy velmi obezřetný. Je potřeba fakt a faktu a ano, trvá to dlouho, chtěl bych, aby to bylo rychleji, ale ono to prostě dlouho trvá a já chci, aby věci byly nedo, nebyly nedokončené, ale aby byly úplné. Takže ano, byla tady analýza veřejná, ale také jde o to, jak komise na to bude reagovat. Náš pracovní dokument a jistě je bude třeba zlepšit to, co děláme. Já to dnešní jednání s vámi vidím, vnímám jako velmi silné sdělení. Chci, abyste mi dobře rozuměli. Je tady velká většina v parlamentu, která mi jasně eh, sděluje určité věci. Zástupce EPP s tím začal, je to sdělení z jeho strany, já to vysoce hodnotím, protože on byl velice otevřený a upřímný a eh, řekl, že jeho vý, e, umýšlení se prostě vyvinulo určitým směrem. Ono mě to také pomáhá, abych dospěl k určitým rozhodnutím i uvnitř komise. Uh, E, e, Taková to výměna názorů a tyto posuny. Takže spíš, než abychom se tady navzájem obvinovali, tak bych řekl, pracujme společně, z, e, množme své síly, tahejme za stejný provaz. A já vám chci říct, že to chci dělat způsobem, který je inkluzivní. Chci vás ujistit o tom, že moje instituce se najde čas, aby se věcmi zabývala ze všech možných úhlů, takže aby byla ta rozhodnutí opravdu jednoznačná a silná silná. A k tomu, co řekl pan Líze, ptal se na e, profily, nutriční profily, které nikdy nebyly schváleny. A teď se dělá hodnocení, aby bylo vidět, co je potřeba učinit dál. Jak jsem tomu dobře, jak jsem to pochopil, tak očekáváme určité výsledky v příštím roce v tomto směru. A teď bych se rád zabýval e, oběhovou ekonomikou chci tady zopakovat ještě jednou. Potřebujeme oběhovou ekonomiku protlačit do všech aktivit, které realizujeme. Takže když se díváme na možnosti jednotného digitálního trhu, když se díváme na eh, rozvoj energetického trhu, když se zabýváme eh, zlepšeními, která jsou možná uvnitř vnitřního trhu obecně, eh, infrastrukturou na EFSI, Eh, když se podíváme. To je velmi důležité. Tam je celá řada zajímavých komponentů. Když se zabýváme způsoby, jak je možno, jakými je možno využít strukturální fondy, snažme se do všech těchto jednotlivých kapitol a oblastí začlenit principy oběhové ekonomiky. A rovněž, když se zabýváme ekonomickým vývojem a rozvojem členských států, tak oběhová ekonomika se stane výraznější součástí našich doporučení. Eh, pan Hot a de Brande tady řekli něco, co co bych rád zdůraznil. Jde o paradigma, které výrazně mění vývoj naší ekonomiky. Je to prostě něco zásadního a má to velké dopady. Pokud se díváte na některé nové investice prostřednictvím EFSI, eh, na nebo řekl bych to možná jinak. Skutečnost, že na trhu je o toto takový zájem, znamená, že trhy, eh, společnosti, eh, firmy, hospodářské subjekty vlastně strategičtěji přemýšlejí. Přemýšlejí strategičtěji než my. A to bychom měli využít a také postupovat rychleji ku předu. Otázkou je, že my víme, jak jsme na tom s ekonomikou. Víme, kudy se ubírat. Není to technická výzva, není to vědecká výzva, není to dokonce ani výzva finanční. Je to výzva, co se týče politické vůle a co se týče regulace regulace. A právě proto se domnívám, že lepší regulace by měla být využívána tak, aby se vlastně eh, legislativa vytvářela jinak, aby se vytvářela inkluzivnějším způsobem, s více zúčastněnými stranami, eh, nevládními organizacemi a tak dále, aby jsme dosáhli toho, že legislativa legislativa bude odpovídat e, tomu přechodnému období, kdy se posunujeme směrem k oběhové ekonomice. Například s Karlo Šmojdasem jsme minulý týden učinili kroku předu. Viděl jsem celou řadu projektů v Nizozemí v posledních dnech, kde jsou částečně financovány EFRO. A je tady jedna zajímavá výzva pro nás v Evropské komisi, ale i pro vás v parlamentu. Ono se to totiž týká všech úrovní globální e, zprávy. Ona je to vlastně součást globálního projektu. E, jsou tady SDGs, pak musíme dělat něco na evropské úrovni ze zřejmých důvodů, pak musíme samozřejmě dělat věci na úrovni národní a pak ještě níž, protože například odpadové hospodářství do toho musí vstupovat e, i místní samozprávy. Takže ono jde o nové paradigma vládnutí na všech úrovních a nemohu eh, s panem kolegou Pandiem více souhlasit v této věci. Velmi, eh, velmi, velmi bedlivě jsem naslouchal hm, plédování ohledně biodiverzity. Eh, rád bych nesouhlasil s něčím, co k tomu bylo řečeno, ale nemohu. Takže souhlasím s tím, co kolega řekl a tím pádem bych měl rychle začít dělat to, co kolega žádá. Nemohu slíbit, pochopit, eh, že se tam dostanu nějak rychle a daleko, ale vrátím se k vám, protože jste mě opravdu přesvědčil, že toto je urgentní záležitost vzhledem k tomu, jaké hrozby tady nad naší biodiverzitou eh, jsou. Vyslechl jsem vás, eh, souhlasím s vámi, nevím, kdy vám budu moci dát odpověď, ale Eh, až budu moct identifikovat eh, konkrétní věci, tak se k vám vrátím, až budu moci prostě ukázat, co se dá dělat lépe v tomto směru. Takže myslím, že jsem odpověděl na endokrinní disruptory a snad na většinu otázek. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám a nyní můžeme začít eh, druhým kolem ehm, otázkami našich členů. Pan Belet. Děkuji vám pane eh, předsedo. Pane místo předsedo, dobré odpoledne. Vy jste právem poukázal na to, že oběhové hospodářství eh, je i politicky eh, velmi signifikantní a mm, také z hlediska ekologie a hospodářství, ale také politicky. Polovina odpadu je stále ještě likvidována na skládkách. A důležité je to, začít eh, měnit věci tam, kde je to nejsnažší. Například výroba elektrického proudu a tak dále. Musíme ale uvažovat eh, tež dlouhodobě v tomto ohledu e, odpad vlastně neexistuje. Odpad může být i surovinou a musíme zamezit tomu, abychom v příštích e, letech se e, vydali takovou politickou cestou, která bude stimulovat pobídky pro podniky, kde ty budou vyrábět například z odpadu eh, elektřinu, ale můžeme potom eh, uvíznout eh, v mrtvém bodě, protože odpad není jen prout, ale je to také odpad. Nesmíme být příliš ambiciozní. To znamená, nesmíme sázet na retrokonverzi, ale na střední a dlouhodobá řešení. Musíme tedy dbát eh, na to, jak z odpadu vyrábět i jiné produkty. Děkuji vám. A nyní místo předseda pan Poc. Děkuji, pane předsedo, a vítejte mezi námi, pane místo předsedo. Jsem rád, že jste zde. A eh, nechci tady nic opakovat z toho, co již zaznělo, ale přesto eh, jeví se mi, že dochází k mnoha nedorozuměním, zejména v posledním eh, roce mezi eh, Evropskou komisí a parlamentem. Dovolte uvedu několik příkladů. Vy jste řekl, a já to vítám, že eh, není nutno opravovat něco, co není porouchané, tak proč potom diskutujeme o některých směrnicích, které je nutno spíše vylepšit, například směrnice o zoo to tež se týká eh, směrnice, eh, k níž jsem obdržel mnoho mailů, vy asi také, protože většina pocházela z vaší země. Je tedy velmi obtížné pochopit, eh, jak DG Envy Eh, zařazuje eh, na seznam eh, nikoli ty nejohroženější druhy zvířat, ale například i domácí zvířata a tak dále. Zdá se, že komise někdy nerespektuje některé politické skupiny, ani ty největší, ani ty nejsilnější. Je to divné, nerozumím tomu. Pokud je o endokrinní disruptory, to už zaznělo mnohokrát a e, v žádném případě se neodvažují vás obvinit e, z lhaní, ale možná, že nejste dobře informován. Například definice endokrinních disruptorů není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 slůvko navíc, eh, totiž v definici komise, eh, definice komise je eh, slabší a to je nebezpečné. Ale chci být pozitivní a ptám se, jak spolupracovat lépe v komplikovaných nebo choulostivých věcech, jak vytvářet nové komunikační kanály mezi parlamentem a komisí. Nevím, jak přesně vinou toho, té nové horizontální struktury my se eh, mnohdy eh, dožadujeme eh, odpovědí a vy zase se ptáte po místopředsedech, ale my nevíme, po kterých konkrétně. Takže někdy je pro nás nejasné, jakým způsobem si přejete s námi komunikovat. Děkujeme. A nyní má slovo pan Torbat. Děkuji, pane předsedo. A děkuji pane komisaři Timmermansi, za vaši návštěvu. Pouhou náhodou jsem před několika týdny začal číst zprávu o e, e, veřejném konzultačním, konzultačním řízení k fitness checku a jsem poněkud e, rozrušen těmi čísly. Vy jste uvedl 552 472 odpovědí v tom připomínkovém řízení, ale k tomu přišlo půl milionu odpovědí. 520 tisíc eh, skrze automatizovanou platformu, kde jste v podstatě odpověděli na dvě, tři otázky automatizovaným způsobem. Pouze 3 všech odpovědí, a sice 16 tisíc 815 zabrousilo do podrobností toho, na co se dotazatelé ptali. A já jsem tím poněkud zneklidněn, protože eh, ten týž přístup jsme zaznamenali i ve veřejném připomínkovém řízení k TTIP, ke smlouvě TTIP. A někdo se zde snaží si monopolizovat celospolečenskou diskusi. Jako někdejší novinář jsem touto technologií eh, hluboce zneklidněn. O to víc, že je to z části financováno eh, z generálního ředitelství Envy, to znamená vámi. A já to nepovažuji za morálně přijatelné a chtěl bych na to slyšet vaši odpověď. Eh, já jsem slyšel vaše prohlášení, ale nikoli otázku vy eh, provádíte veřejné eh, připomínkové řízení, které je eh, zkresleno vinou automatizovaných odpovědí. Není to celospolečenská diskuse, je to automatizovaný systém strojových odpovědí, odpovědí poskytovaných strojí. A já bych chtěla slyšet, jak tento systém vy posuzujete. Thank you very much. Děkuji vám. Paní Gerling, promiňte, že jsem vás přehledl. Nevadí? Chtěla bych se zeptat pana Timmermance na váš pohled na zvyšující se míru využívání komitologie, zejména tímto výborem a parlamentem vůbec. Snažili eh, jsme se Eh, pracovat na glyfosádech, eh, geneticky modifikovaných organismech a tak dále. A eh, u takovýchto prováděcích aktů je role komise jasná. Komise tady může schválit ten prováděcí akt a už dlouho sledujeme v rámci geneticky modifikovaných organismů k, mému, k mé lítosti, že to vytváří určitý um, problém, určitý, uh, určitou um, pří, příval uh, uh, dokumentů. Jsme tím zahlceni a vznášíme k tomu různé námitky, některé jsou na plenárním zasedání úspěšné, jiné nikoli a tak dále. Vzhledem k tomu, že e, soudní e, dvůr e, rozhodl o tom, že komise v tomto ohledu nenaplnila své povinnosti a nyní máme také rozhodnutí o ombudsmana o nepřijatelných prodlevách. Chtěla bych se vás zeptat jako místo předsedu pro lepší regulaci, jak navrhujete možné zlepšení, jak bychom mohli tyto kanály, které jsou nyní zahlcené, opět zprůchodnit. Děkuji vám a nyní pan Ek. Děkuji, pane předsedo. Pane místo předsede Trememanci, rád bych se soustředil na téma mrhání potravinami. A to v souvislosti s oběhovou ekonomikou. Globální zpráva o výživě 2016, která byla představena před nedávnem, zjišťuje, že nebylo učiněno dostatečně pro to, aby se bojovalo proti světovému hladu. A dále se ve zprávě uvádí, že asi polovina zemí buď eh, se potýká s tím, že je tam velká nadvaha obyvatel, nebo naopak nedostatek potravin. A v mnoha takovýchto zemích se situace, která se týká výživy a potravin, stává velkým problémem pro veřejné zdraví. Reforma evropské zemědělské politiky by byla klíčová a mohla by přispět k tomu, aby rozvojové cíle do roku 2030 byly skutečně splněny. Neboť způsob, jak my Evropané se živíme, jak produkujeme naše potraviny, má přímý dopad na globální situaci v oblasti potravinové bezpečnosti a na udržitelné využívání přírodních zdrojů. Má otázka, pane Strimomanci, v této souvislosti tedy mám tě na mysli vrhání potravinami. Bude komise ve smyslu lepších právních předpisů um, zamýšlet, představit konkrétní návrhy tak, aby se změnila neekologická zemědělská politika, aby se provedla její reforma proto, abychom mohli dosáhnout cílů, které jsme si stanovili pro rok 2030 a bude mít komise dost odvahy pro to, aby ten náš nadprodukční model změnila v ekologický a udržitelný model, tak abychom konečně se jasně postavili proti mrhání potravinami v Evropě. Děkuji, pan Javor. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane místopředsedo, za to, že jste mezi nás dnes zavítal. Doufáme, že to není naposled. V mém příspěvku bych se chtěl zabývat třemi otázkami. Nejprve eh, ty první dvě, ty se vztahují k přípravné práci vedené bývalou komisí, konkrétně panem komisařem Potočníkem. Jedná se o, do, o dokument o přístupu k e, právu, k justici. E, to je také základ pro účast e, na těch řízeních kolem životního prostředí a to všechno hodně přispívá k udržitelné ekonomice, společnosti a Evropě. A také to je zapotřebí pro zajištění přístupu k justici evropských občanů, k příslušné úmluvě Eh, eh, Arhuské. A e, teď e, je tady několik věcí, které tak trochu byly odloženy po té, co vznikla nová komise a já si kladu otázku, kdy můžeme vlastně novou e, iniciativu od komisa očekávat v oblasti přístupu k justici. Druhá otázka je obdobného typu. Kabinet pana komisaře, komisaře Potočníka připravil dokument komise o inspekcích v životním prostředí prostředí. Víme, že občanské e, iniciativy a tyto kontroly, e, to má všechno zásadní roli při implementaci e, environmentálního práva a environmentální orgány a inspekce spadají do zodpovědnosti členských států, ale mezi těmi členskými státy jsou obrovské rozdíly a tyto rozdíly vedou často k zásadním problémům při implementaci evropských pravidel. Můžeme očekávat, že po dvou letech se komise znovu vrátí k, těm oblast, k té otázce inspekcí a poslední téma, e, směrnice o habitatu a e, ptactvu, o které tady již bylo hovořeno. Já se domnívám, že plno věcí už tady zaznělo. Omezím se na jednu otázku. Můžete nám říct nějakou lhůtu, kdy komise přijde do parlamentu se studií, která se týká refitu a můžeme očekávat, eh, že komise bude iniciovat implementaci akčního plánu eh, této směrnice, protože jsme pochopili, že v tom tkví problém s implementací daného textu. Děkuji, paní Kostinger. Děkuji, pane předsedo, a děkuji mnohokrát, pane místo předsedo Timmermans. Já bych také ráda konkrétně se vrátila k tématu Eh, lepších právních předpisů v souvislosti s Naturou 2000. Existuje tolik příkladů z členských zemí, kde se jasně ukazuje, že by bylo smysluplné, aby to celé bylo flexibilnější. Je důležité, abychom opustili ten statický přístup k, v této oblasti, protože si myslím, že by bylo skutečně vhodné nějakým způsobem mít možnost tu směrnici přizpůsobovat. Konkrétní příklad z mého regionu. E, my jsme zahájili velkou iniciativu, respektive určité jednotlivé osoby zahájily velkou iniciativu, který chtěli, mě e, si vzali za cíl, určitý typ struha u nás opět tedy usílit, usídlit a pak ovšem došlo k tomu, že rybáři určitý typ ptáka tedy se živil Tedy vidra se živila těmito pstruhy a nyní čelíme toho problému, že eh, ti jiní lidé se snaží tedy tamto obstruha vysadit, vidra to kazí a vzniká dojem, že za to může Evropská unie, protože oni proti té vidře nemůžou vůbec nic podnikat. Tady já si myslím, že skutečně nejde o ta jednotlivá opatření, která chceme zavádět, nebo na nějaké monokultury, ale jde skutečně o to, že existují jasné konkrétní příklady z praxe, kdyby to bylo smysluplné, kdyby to bylo pružnější. A dále práva vlastníků. Pokud nyní v noci 2016 je možné dát pod Naturu 2000 bukové lesy, tak bohužel to souvisí s tím, že, pra, že ty lesy se zachovaly právě proto, že tam lidé hospodařili s těmi lesy tak, že je docházeli tedy udržet. Ale momentálně už vůbec nikdo nehledí na práva vlastníka, což má velké dopady při hospodaření s půdou a vede to k velké frustraci osob. I tady mám příklad, kdy zemědělci žili z prodeje toho dřeva, oni nikdy nevykáceli celý les, skutečně se o les starali, pečovali a najednou ze dne na den jsou pod naturou 2000 a nemohou dělat vůbec nic a vždy se opět odkazuje na evropskou legislativu a to vede k, k obrovské frustraci a já si myslím, že tady by měla být možnost pro vlastníky půdy, aby měli jisté slovo, aby do, do toho mohli hovořit, mohli vyjednávat, alespoň spolu vyjednávat. Zvýšila by to akceptanci na Natury 2000. To jsou konkrétní příklady a myslím si, že nám všem jde o to, abychom situaci vylepšili a možnosti máme, tak bychom je měli také využít. Much, Mr. Parnio. Mm, Deparňo, děkuji, pane místo předsedo, za tuto výměnu. Já jsem eh, velmi vysoce hodnotil váš e, vstup pohledně oběhové ekonomiky. Ta představuje velkou výzvu nejenom pro boji proti klimatickým změnám, ale také e, v boji proti nezaměstnanosti všude v Evropě v nadcházejícím čase. Zítra v 10.15 se sejdeme s panem komisařem pro zdravotnictví, panem Androkitisem, e, který dnes v kolegiu komisařů předložil legislativní balíček k endokrinním disruptorům. Takže tady jde o to, že seznam těchto disruptorů neexistuje v přílohách, eh, tak jak to dnes eh, bylo prezentováno eh, panem komisařem v kolegiu komisařů. A přitom v tom tomto sále či o patrovíš, jsem, myslím, vícekrát slyšel, eh, pane místo předsedo, jak říkáte, že jste se vícekrát zasadil o to, aby ještě před létem byly zveřejněni, zveřejněny ty endokrinní disruptory. Takže bych eh, se vás teď chtěl zeptat, zdali můžete potvrdit, co, co tady říkám, i co se týče neexistence toho seznamu. A tato výměna má také E, vlastně ten význam, že se můžeme zabývat i dalšími e, otázkami, které nejsou zrovna v e, hledáčku reflektorů, ale jsou to taká témata, která mě velmi zajímají. Je to otázka například transparentnosti a myslím, že vás zajímají také vztah mezi transparentností, transparentnosti mezi Evropskou komisí a různými nátlakovými skupinami, různými lobbysty. Vy například teď pracujete na reformě toho registru transparentnosti a je tady Evropská ombudsmanka, která dospěla k závěru, že Evropská komise nedodržuje své závazky v oblasti eh, transparentnosti ve vztazích s konkrétně s hospodářskými subjekty z tabákového průmyslu. A eh, ví se, že vlastně všechna ta jednání měla, eh, mají být zaznamenána a že to odpovídá těm požadavkům, které, ke kterým se Evropská komise zavázala. Evropská unie také e, podepsala e, úmluvu o boji proti e, kouření a má tedy i z tohoto titulu zapovinnost omezit jednání s tabákovými lobbysty a zároveň, pokud k ním dojde, tak o nich informovat a proaktivně všechny, všechna setkání s zástupci zástupci tabákového průmyslu a jejich, legislat, jejich eh, právními poradci eh, by měla zveřejno, zveřejňovat. Takže eh, co vy si o tomhle myslíte? Jak byste na tohle reagoval? Děkuji vám. A teď pan Uvítema. Ano, děkuji, pane předsedo. Vážený pane místo předsedo, mám dotaz který se týká e, ověřovacího e, postupu, e, povolovacího řízení E, řady e, výrobků. My tady vidíme v těchto e, situacích řadu různých zdržení u glyfosátu konkrétně. Tyto věci by měly probíhat demokratickým způsobem, tak jak to nařízení stanovuje. Nicméně členské státy, které potřebují spolu rozhodovat, nejsou schopny dospět k nějakému typu dohody a tak se míč ocitá opět u Evropské komise. Evropská rada na sebe odpovědnost nebere, nerozhoduje, to znamená, že komise musí vlastně rozhodovat sama eh, za sebe a tím pádem nese také veškerou tíži takovéhoto rozhodnutí. Jak se tedy Evropská komise staví k takovéto situaci a co chce udělat, aby eh, takovýmto situacím, které se znovu a znovu objevují, zabránila? A teď ještě k eh, plítvání potravinami jak se věci v tomto směru zlepšují. I z hlediska, dejme tomu, oběhové ekonomiky. Děkuji. A paní Šeria Kirik je teď na řadě. Děkuji vám, pane předsedo. A chci poděkovat eh, panu místo předsedovi. Pane místo předsedo, když hovořím o EFSI a o oběhové ekonomice, tak nám eh, pozitivní reakci evropští občané a podniky eh, o to stojí. A já si myslím, že vy na to můžete být právem hrdý, eh, hrdý na to, že tady prostě proběhly určitá volby. Ale oběhová ekonomika je něčím, o čem musí lidé víc vědět. Eh, podnikatelé rovněž. Oni, dejme tomu, chápou, oč zhruba jde, ale do detailů to jejich, ty jejich znalosti nejdou. Pak jsou tady také evropské fondy, je třeba to všechno eh, vyřídit, vyřešit, konkrétně konkretizovat a budeme muset o těch věcech konkrétně hovořit. A teď dovolte eh, k odpadovému hospodářství trochu konkrétněji. Když se dívám, co se děje v nizozemí eh, oběhové ekonomice, tak 1%, odpadů vlastně zbývá, protože se jinak odpady využívají v bioplynu, v celé řadě oblastí. Je tady celá řada dobrých nápadů, ale řada eh, také eh, různých překážek. Existují tady excelentní novátorské výrobky a země rovněž nejsou homogenní, takže je třeba um umožňovat ta různá řešení. A nemůžu přejít mlčením směrnici o habitatu, směrnici o ptactvech. Náš Rakous, naše rakouská kolegyně Isabel Gestinger na tom hodně, hodně pracovala. Já jsem také e, vyslechla pana Domesmakera, jde o 500 tisíc osob, které reagovaly. Reagovaly jménem organizací na obhajobu přírody, na obranu přírody. Já jsem také v boru pro rybolov a Eh, mohu říct, že bychom klidně mohli mít nějaké 3 až 4 miliony e-mailů. Eh, říká se nám, že je tady třeba dělat určité věci pro ochranu přírody. Já jsem pana Karl Brandyho vyslechla. Nejde pouze o zemědělce, jde o všechny občany Nizozemí a ve zbytku Evropy. Dám vám pár příkladů. Už se nedá jezdit na kole, protože jsou tady chráněné oblasti, nedají se stavět eh, eh, komunikace, protože eh, musíme chránit netopíry či žáby a existují zóny, které už v nizozemí nemůžeme opečovávat, eh, protože eh, jde o určité chráněné druhy ptáků, kteří tam údajně hnízdí. Víte, ono už to eh, je tak eh, po stovky let, co eh, zemědělci pracují na své půdě. Po generace pečují o tuto půdu a teď už vlastně nemohou svou práci dále realizovat. Dochází vlastně k novému typu vyvlastňování. Já vím, že jsou lidé, kteří se usmívají, když tohle říkám, ale to přece není konečný důsledek evropských norem, nebo neměl by být. Hovoříme o modifikaci směrnic, ale jsou tady také hlavní směry pro implementaci těchto směrnic. O ty také jde. Mr. Kaput, no, Mr. Kaput je znatý. Pan Kaputo není přítomen. Paní Ayala Sender. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, se rovněž chtěla připojit ke všem těm, kteří podtrhli, jak důležitá je oběhová ekonomika. Ve Španělsku se socialisté také velmi věnovali tématu třídění odpadů. Byla to jedna z priorit, je to důležité pro vytváření pracovních míst a je to také důležité z hlediska informovanosti a výchovy občanů. Proto si myslím, že ten palíček je velmi důležitý a jde o to dosáhnout skutečně změny, který, která zasáhne celý ten řetězec, včetně průmyslu. Jde o to zapojit skutečně všechny. A proto vítám váš záměr a budeme se snažit vás v tom podporovat. Navíc bych vás ráda informovala o tom, že My za podpory kolegů z výboru pro eh, životní prostředí a průmysl jsme přijali opatření pro průmyslová řešení. A zde je třeba hledět pouze na důležité problémy, které se týkají například znečištění a pak přejít ke skutečným technologickým řešením, která obstojí i v budoucnosti. A proto vám chci sdělit, že můžete počítat s naší pomocí a podporou. My tady děláme legislativy, ale jak vypadá implementace, která je tak důležitá? Pomocí aktů přenesené pravomoci jsme již učinili mnohé. Ale nyní nadešel velice důležitý okamžik. Je tady velká poptávka po tom, aby se přijela skutečně konkrétní opatření, ale stejně tak důležitá je také realizace. Je třeba veškerá opatření, veškeré předpisy implementovat a dále pak analyzovat to, zda je legislativa dostatečná, či zda třeba není již poněkud zastaralá a tady hraje komise zásadní roli. Velký problém však spočívá v tom, že ani komise, ani parlament nemohou ovlivnit tu implementaci, neboť ta je na národních vládách. A velmi často dochází k tomu, že vlády se chovají, jak chtějí, děle, zvolí si své vlastní priority. Proto by bylo důležité, abychom jednali společně. A z tohoto pohledu jsou velmi důležité setkání Evropského parlamentu s národními parlamenty, aby národní poslanci, poslanci národních parlamentů měli pocit, že jim nasloucháme, že nás zajímá jejich názor, že role parlamentu je důležitá. My tedy s komisí spolupracujeme při kontrole eh, toho, zda se tedy legislativa, kterou společně produkujeme, se provádí. My tedy schvalujeme legislativu a komise kontroluje její provádění, což není vůbec jednoduchá záležitost. A taky třeba zohlednit i další aspekt, a totiž, že a pan komisař Katajnen to uvedl, že některé zemi mají velké deficity. často například eh, pravidla nejsou správně implementována. Co tím chci vlastně říci? Existují prostě v některých zemích skutečně obrovské problémy při implementaci. A proto je důležité, pokud chceme zlepšit také vnímání Evropské unie v očích veřejné zprávy členských států, abychom vsadili na odblokování. A proto musíme podpořit i pana komisaře Katajinena s ohledem na uplatňování eh, zlatého pravidla. Děkuji a Poslední řečník, ale e, nikoli nejméně významný, je paní Kalenbach. Srdečně děkuji pane první místo předsedo, za trpělivost a ráda bych také zdůraznila dvě věci, které jsme dnes slyšeli již několikrát, protože mi leží na srdci. První je refit a bylo příjemné e, slyšet od vás, e, že když eh, eh, něco není porouchané, tak není nutno to opravovat. Eh, očekávám tedy od vás tu zprávu, že směrnice, proskoumané směrnice fungují a tudíž budou mít i členské státy právní jistotu a doufám, že od vás uslyšíme dnes i eh, pevnou lhůtu, kdy hodláte předložit pracovní dokument a jak eh, budou vypadat další akce. A druhé, co mě potěšilo, je, že se eh, chcete angažovat mimořádně v oblasti ochrany biodiverzity a čekám eh, od vás již první návrhy, jak můžeme i my přispět k dílu. A obecně prozba na vás, co by prvního místo předsedu, protože mnoho usnesení eh, která eh, mnoho usnesení vyžadují jednomyslnost grémia a proto bych ráda slyšela, co podle vás eh, vše spadá do oběhového hospodářství a abychom zažili tento přístup i u článku 168, eh, pokud jde o zdraví a zdravotnictví. Mám dojem, že právě tato oblast zdraví, veřejného zdraví je mm, poněkud zanedbávána v poslední době. Děkuji všem kolegům za tento dlouhý seznam otázek a nyní, pane místopředseda, máte slovo. Eh, děkuji, pokusím se odpovědět na eh, všechny otázky a předem se omlouvám, pokud tu či onu zapomenu nebo opomenu. Pan Beleton eh, k odpadu. Víte, toto je jedna z našich největších výzev, jak eh, vyvinout udržitelnou politiku, která zajistí za prvé, že budeme produkovat méně odpadu a že odpad, který vždy eh, vznikne a vzniká, eh, bude likvidován udržitelným způsobem a nepoškodí eh, přírodní prostředí. Samozřejmě asi chcete slyšet, že nebudeme vytvářet skládky, ale ze země, kterou znám nejlépe, vím, že když nejste obezřetní eh, v eh, dlouhodobé, dlouhodobých investicích a investujete do spaloven, pak ty spalovny vytvářejí poptávku a otázkou je, zdali je to udržitelná odpověď na odpadní hospodářství. Já o tom pochopím pochybují. Proto myslím, že eh, členské státy musí vyvíjet komplexní přístupy eh, k odpadnímu hospodářství a to souvisí také s ekodesignem a dalšími věcmi, aby vůbec odpad nevznikal. Pokud jde o spalování, to je komplikovaný problém, protože máme jasnou pozici, zbavme se skládek. skládek. Dobře, v tom se víceméně shodujeme. Další krok podle mě má být, jak omezit spalování na absolutní minimum. Což neznamená, že spalování nikdy nebudeme potřebovat, protože dokonce i v oběhovém hospodářství určitých chvílích eh, komponenty, které eh, byly už použity tři, pětkrát eh, dříve nebo později, dospějí ke konci své životnosti a pak to spalování bude eh, nezbytné, ale musí proběhnout udržitelně. Takto bych přistupoval k problematice a myslím, že stále ještě je nutné diskutovat o členských státech, protože ne všechny se nacházejí ve stejné fázi diskuse. Máme členské státy, které mají více než 50 skládek nebo více ještě. A některé členské státy navštívil jsem nedávno Estonsko se eh, za několik málo let posunuli ze 70% na 9%, velmi nízké procento. Takže je to také otázka politické volby a pobídek. A máte naprosto pravdu, eh, jde o to, aby byl odpad také rentabilní, aby eh, lidi s tím obchodovat chtěli. A co já vidím v tomto odvětví v řadě členských zemích, je, že podnikatele v odvětví odpadního hospodářství. Skuteční podnikatele v tomto ohledu nyní přehodnocují své podnikatelské modely a přicházejí na to, že by z toho skutečně eh, mohli vytěžit, eh, vytěžit eh, finanční zdroje. A nyní jde o to, pomocí nám a jim, um, jak um, na tom vydělat jiným způsobem, ale oni ovládají právě to odpadní hospodářství a myslím, že to je dobrý uh, přístup, jak kooptovat lidi s know-how a neříkat jim vše, co děláte, je nesprávné, přestaňte s tím, ale pomoci jim uh, zrealizovat vlastní uh, přechod nebo vlastní transformaci k něčemu udržitelnějšímu. Mnozí z vás řekli, že problém spočívá v tom, že je nutný tak komplexní přístup, protože jde nejenom o odpad, ale i o produkci, o design, o suroviny, o primární zdroje. Například eh, beton. Beton je údajně ekologicky nejškodlivější produkt, který používáme v neuvěřitelné míře na světě. Používáme dnes eh, více betonu během roku, než bylo použito za celou existenci římské říše a co bylo zbudováno za eh, celou dobu římské říše. Takže kdybychom se tady mohli posunout do udržitelnější oblasti tím, že budeme opětovně využívat starý beton, anebo že nalezneme alternativy k betonu, tak bychom skutečně zaznamenali obrovský pokrok, například v emisích CO2 a tak dále. A přitom je to nesmírně vzrušující, napínavé téma i důležité. Je nutno ale promyslet, přehodnotit eh, celé eh, celý ten stavební obor a tak dále. Myslím ale, že je to nesmírně zajímavé také pomoci celým odvětvím a zemím um, proměňovat se v tomto ohledu. Takže je to skutečně dalekosáhlý komplexní přístup, který slibuje léta a léta intenzivní práce. Pane Poci, abych, aby bylo jasno, komise nemá vůbec záměr eh, stáhnout eh, směrnici o zoologických zahradách? o zoo, eh, pokud jsme rozuměli správně. Eh, pokud je o endokrinní eh, disruptory, nechci nic předjímat před zítřejší debatou s komisařem, ale mm, my vycházíme z definice BHO s určitými pokyny pro agentury, jak aplikovat tuto definici v praxi. Jsou zcela v souladu s VHO a je to pouze doplněno o biocídy, pesticídy, tak jak to vyžadují naše právní závazky. Ale to je vše, co vám v, v podobě detailů mohu poskytnout. Pokud o to máte ještě další zájem, tak um, ehm, Robert to s mým kolegou Andrew Kajtisem veřejné připomínkové eh, řízení. Promiňte, zapomněl jsem vaše jméno, omlouvám se za to, ale rozumím vám. I já, když jsem si začal zvykat na nástroj eh, veřejného připomínkového řízení, tak jsem si eh, říkal, bože, to jsou stále eh, ty samé zprávy, samá poselství. Ale pak jsem si uvědomil při podrobnějším pohledu, že mnohdy to jsou lidé, kteří se vášnivě zajímají o téma, ale současně nemají nástroje, jak slovy vyjádřit, co si myslí a potřebují jiné, aby jim to sformulovali. Ale to, že dostáváte stejnou zprávu eh, nebo stejnou odpověď, to ještě neznamená, že ti eh, eh, lidé o tom nepřemýšlejí. Já uznávám, že jsem měl stejný pocit jako vy, Říkal jsem si, to jsou automatizované odpovědi, ale zatím sedí osoba, která často cítí, že ta odpověď je právě e, správná, tak o tom oni e, přemýšlejí. Takže já bych e, neodmítal ta připomínková řízení pouze z toho důvodu, že mnoho odpovědí je identických, protože jsou formulována nebo formulovány stejně. Samozřejmě nemohu poskytnout absolutní záruku. Já jsem eh, sám skeptický v tomto ohledu a ptal jsem se lidí, proč tak eh, postupujete a velmi častá odpověď je to, že přesně to si o tom myslím a věřím v práci této organizace, chci je podpořit, chci, aby věděli, že si o tom myslím to či to a tímto směrem chceme jít. Chceme-li modernizovat naše demokracie, respektive když se díváme na eh, televizi, na nějaké kvizy a e, stisknutím, stisknutím tlačítka dáváme na vědomí své názory, tak e, lidé mají pocit, že mají možnost se vyjádřit k věcem, které považují za důležité a nejenom skrze e, zastupitelskou demokracii. Já to nevnímám jako alternativu k zastupitelské demokracii, ale jako její posílení takže máme-li nástroj připomínkového řízení veřejného, tak to využívejme, protože eh, lidé mají na to vyhraněné názory a, a mobilizují se, aby se vyjádřili. A navzájem se tím podporujeme. Um, on komitology, that... A k té komitologii, to je skutečně fascinující dotaz, eh, fascinující otázka kolem politiky, a ohledně toho, co vlastně musíme dělat se smlouvou o Evropské unii. E, máme e, pár příkladů. E, když jsem byl ministrem, tak jsem měl takový případ z GMO. Máme 28 členských států a z toho nějakých 26 eh, nebylo spokojeno s, těmi odpověd, s tou odpovědí. Ale protože to šlo prostě, přes komitologii, tak se s tím nedalo nic dělat. Eh, bylo tady prostě, byly tady vědecké důkazy a tak dále. A pak prostě vznikne taková soutěž mezi politickými Eh, vý, eh, politickým rozhodnutím a vědeckými důkazy a to je vždycky špatně. Já si myslím, že jsme rozhodli na základě vědeckých důkazů, ale pak prostě musíte takovéto rozhodnutí přijmout a jednat eh, podle něho, ale eh, můžete také říct, ne, nechceme, chceme být političtí, ale musíte kvůli tomu ale změnit pravidla. A teď prostě v těch posledních dnech, pan Hautoma to také řekl velmi správně a eh, jasně, členské státy prostě nemají jasno v tom, kam chtějí jít, jsou tady interní politické konflikty a jejich vyjádření toho leadershipu, toho vůdcovství je zdržet se. A komise prostě si nemůže dovolit dovolit ten luxus eh, prostě vzdát se hlasování, zdržet se hlasování. Občas bychom to rádi udělali, bohužel si tohle dovolit nemůžeme. A myslím, že takovým strukturovanějším způsobem, dřív nebo později, a to s vámi naprosto souhlasím, si budeme muset znovu říct, zda toto je udržitelný způsob přijímání rozhodnutí. Já na tuto otázku odpověď nemám. Já to prostě stejně jako vy jenom zmiňuji, eh, hovořím o tom problému. Prostě potřebujeme se podívat na členské státy, eh, chceme se s nimi domluvit, musíme se s nimi domluvit, pod, eh, chceme být čistě političtí, dobře, tak ale pak je to třeba do, dotáhnout. A pokud zase chceme věci zakládat na, dejme tomu, vědeckých výzkumech, Eh, tak eh, tam je zase třeba si říct, v jakých tématech eh, má věda mít hlavní slovo. To prostě nebude jednoduché, bude to výzva. A zase nemám pro vás žádné řešení dnes, ale nechci se tomu tématu vyhýbat a chci říct, že se tím budeme zabývat. A ještě k pesticidům. Pan komisař nás v tomto směru informoval minulý týden. Výbor by se měl eh, sejít 24. Eh, června. My budeme i nadále poskytovat eh, členským státům pomoc a budeme samozřejmě zajišťovat vysokou míru ochrany lidského zdraví a životního prostředí, tak jak to stanovuje unijní legislativa na základě vědeckých dat ale zase tady vidíte, že to je velice politizované téma a vědecká, eh, vědecké důkazy se eh, prostě eh, používají, s nimi se šermuje tam, kde to jde směrem vašeho politického rozhodnutí a v opačném případě se zamlčují. A teď ještě k mm, mrhání potravinami a tak dále a k odpadu. Ano, Eh, národní, národní parlamenty se toho chytly v souvislosti s iniciativou Zelené karty a já v tomto směru chci také pokračovat v téhle práci. Věřím v to. Musíme zjišťovat a chápat, kde o jídlo přicházíme, kolik ho, eh, ho eh, vlastně Eh, mizí, budeme mít opravdu velký problém nakrmit svět vzhledem k demografickým změnám. Hovořím samozřejmě také o vodohospodářství, to se také stěžuje, fosfáty. No, to jsou všechno témata, kterými se musíme zabývat. Musíme eh, neustále a konzistentně měřit eh, to plítvání s potravinami a potravinové odpady. Napříč Unii musíme eh, s, tyto věci sledovat, monitorovat a srovnávat. A je třeba, aby průmysl a členské státy s námi táhly v tomto směru, eh, táhly za jeden eh, provaz. Teď máme tu platform, dedikovanou platformu se eh, všemi zúčastněnými stranami, včetně FAO a UNIP, které budou také požádány, aby s námi koordinovali naše úsilí a vy můžete počítat s mojí podporou všech těchto kroků. Ještě tady je něco dalšího přístup ke spravedlnosti. To byla ta otázka nebo soubor otázek kolem potočníka. Před koncem letošního roku máme v úmyslu Eh, přijít s iniciativou ohledně přístupu k justici. Ta cestovní mapa bude v následujících dnech zveřejněna. Eh, bude to takové výkladové eh, poučení o rozhodnutích, které Evropský soud již v tomto směru učinil. Pak samozřejmě také eh, chceme podporovat členské státy při sledování eh, toho, do jaké míry dodržují ta pravidla. Teď už to vlastně eh, tak to funguje několik let. A pokud byste v tomto směru měli nějaké návrhy, jak věci zlepšit, tak mi prosím napište, budu vám velice vděčen. Jde tedy o otázku compliance. A nebudu vám dávat lhůty. Pokud vám dám nějaké datum, tak to je příliš jednoduché. Eh, pokud, eh, či, eh, kdyby ho dal jako příliš brzo, tak to bude problém. Když to bude dlouho, tak to taky bude problém. Dejte mi v tomto trošičku volnou ruku. Chci jednat rychle, ale datum ze mne nedostanete. To by můj život ještě zkomplikovalo a vy byste nedostáhli na ty výsledky, o které vám jde. Takže k implementaci či jinak, co potřebujeme vyřešit s ptactvem a habitatem? Je to skutečnost, že velmi často členské státy na nás valují vinu za něco, co učinili sami. Já se snažím velice, velice obezřetně postupovat v oblasti flexibility. Nechci jí víc, ale je zapotřebí více transparentnosti. Můžeme také novou meziinstitucionální dohodu o, lepším, eh, o lepší legislativě využívat, abychom ukázali na to, kdo věci nedělají. A mě už přestává bavit tady chytat eh, eh, za všechno tu vinu a myslím, že věci by se opravdu mohly zlepšit. Pan Barnio o endokrinních disruptorech. E, seznam látek je v studii o dopadech, která byla dnes e, zveřejněna, takže vás na ní odkazuji. Je to e, studie, neformální dokument, takže my jsme EFSU požádali, aby postupovala e, ve screeningu, je to tady takto ve francouzštině, těch látek, které by mohly být perturbátory, endokrinními disruptory transparentnost a tabák. No tady nesouhlasím. Nesouhlasím eh, s ombudsmankou. Proč? Protože máme eh, přístup, který velmi dobře znáte, eh, co se týče generálních ředitelů a ředitelů kabinetu a tak dále a tak dále. DG zdraví přijala stanovisko, unilaterální stanovisko ohledně sebe samé. A teď nám ombudsmanka říká, že musíte tento přístup tohoto konkrétního DG rozšířit na celou komisi. Já jsem tu eh, paní kontaktoval a nechal jsem eh, udělat analýzu, zdali je to nutné, či zdali je to příliš velká zátěž. Vzhledem k tomu, že teď už ostatní legislativa eh, vytvořena. A vzhledem k tomu, že e, ostatní DG mají tak omezené vztahy s e, tímto odvětvím, s odvětvím tabáku, tak by to bylo hrozně zatěžující e, postupovat stejně jako DG zdraví, co se týče lobbystů. No tak to jsem jí tedy se snažil vysvětlit. O ostatních věcech jsem hovořil a ještě k mladým. No, to bych rád trošičku rozvedl. FC je úspěšný eh, v těch zemích, kde Evropská investiční banka a místní investiční banky společně s podnikatelskými organizacemi eh, fungují propojeně dostaneme se tam na mnohem e, vyšší úroveň e, toho pákového efektu, než kterou jsme anticipovali e, v letech 2015, na tož v roce 2013. Proč? Protože řada malých a středních podnikatelů tuto možnost využívá. Já jsem viděl některé velice mladé podnikatele včera v Nizozemí, kteří našli možnost prostřednictvím EFRO, ale teď jsme jim poradili EFSI, aby se eh, prostě odpíchly. Eh, většinou ty peníze jdou těm velkým, ale FC tohle všechno mění a budoucnost je eh, v rukou malých a středních podniků. Pokud se podíváte na to, co se dělá s obnovitelnými zdroji energie, co se týče změn třeba myšlení o o bydlení a e, o spotřebě energie. To všechno se dělá na těch e, menších úrovních, takže pokud chcete, aby EFSA byla úspěšná, tak potřebujeme mladé podnikatele, kteří jsou spíš e, napojeni na tyto nové způsoby myšlení a Carlos Moedaš toto také vlastně říká. A teď ke zdraví. Politika v oblasti zdraví pro všechny to je náš hlavní vůči princip, v tomto směru budeme pokračovat. Když hovořím o udržitelnosti, tak musím říct, že některé z hlavních sil to nejistoty eh, spočívá v tom, že lidé se obávají, eh, že ten přístup k lékařům bude oslaben, k péči následné bude zeslaben vzhledem k demografickým změnám. Eh, takže pokud chceme, aby naši lékaři a střední zdravotnický personál poskytovali to, co lidé chtějí, tak musíme eh, také hovořit a dbát na udržitelnost. Tak si to Evropané představují a my v tomto směru budeme nápomocní. Ohledně EFSI už jsem odpověděl, ohledně oběhové ekonomiky rovněž a mohu také potvrdit eh, panu Kanbachovi, že vám dnes nedám žádnou lhutu. Děkuji vám za pozornost, trpělivost a promiňte, že mi to trvalo tak dlouho odpovídat na vaše dotazy. Thank you very much. Já děkuji vám, pane první místo předsedu, za to, že jste dnes mezi nás přišel do výboru Envy. Eh, chci vám poděkovat za to, že jste zodpověděl všechny naše dotazy a myslím, že s tím už teď můžeme uzavřít naše dnešní jednání a uvidíme se zase zítra a děkuji všem a především panu prvnímu místopředsedovi Timmermansovi za to, že opravdu zodpověděl všechny dotazy.